No a nyní na dvě minuty dám ještě slovo naší milé kolegyni Emer Kostelo. Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane komisaři, děkuji také kolegům poslancům za rozpravu a za podporu, kterou dali najevo tomuto potravinovému programu, což je velice důležité, protože tak ukazujeme solidaritu s lidmi, kteří v EU trpí chudobou. Zvláště bych chtěla přivítat skutečnost, že tady byla velká podpora tomu rozpočtu 3,5 miliardy eur a já myslím, že parlament tak vyšle silný signál radě. Pokud jde o tu otázku dobrovolnost nebo povinný charakter, chci vyjasnit něco, protože mám pocit, že tady možná došlo k určitému nedorozumění. Důležitým aspektem je to, že ty peníze, které jsou určeny těm nejchudším, by se jim skutečně měly dostat. A ten návrh, který jsme schválili ve výboru minulý měsíc, je právě způsob, jak to můžeme zaručit. Je tady celá řada záležitostí u pozměňovacích návrhů ze strany ALDE a Zelených a já bych chtěla některé ty věci e, zdůraznit. Za prvé, je tady složitý systém oznamování a to by mohlo vlastně ten program pozdržet ve velice kritické době, kdy vlastně e, v lednu to má vstoupit v platnost a zima je samozřejmě vždy kritickým obdobím pro lidi, kteří jsou ohroženi. A ten eh, systém oznamování by to skutečně mohl zkomplikovat. Dále, druhá věc. Není eh, zde v těch pozměňovacích návrzích předpokládáno žádné přerozdělování peněz. Členské státy chtěly, by, chtěly navýšit pří Eh, na potravinový program, tak by tak museli udělat eh, na úkor eh, Evropského sociálního fondu. Dále, organizace v zemích, které se neúčastní momentálně potravinového programu, velice často litují té vládní politiky, mrzí je, že se nemohou zúčastnit. A ten návrh, tak jak to navrhl výbor EMPL, by umožnil, pokud by došlo ke změně vládní politiky nebo vlády, aby členské státy se mohly ještě zapojit. Protože, jak říkal pan komisař, tento fond je určen pro lidi, nikoli pro vlády. Tento fond je určen pro lidi, kteří trpí extrémní chudobou. Kolegové, doufám, že se nám podaří schválit silný mandát pro jednání s radou o tomto fondu, který má přispět k dosažení cílů eh, Evropa 2020, tedy snížení ohrožených lidí o 20 milionů. Předseda, děkuji, děkuji Emer, tím uzavíráme rozpravu, která byla výjimečně intenzivní. Eh, bylo tady opravdu velké množství eh, kolegů, kteří vystoupili a to ukazuje, jak důležitá eh, je solidarita pro náš parlament. Hlasování proběhne za několik minut. Ne, tak ne. Zítra, opravuje se pan předseda, to hlasování proběhne zítra v 11.30. A Teď tedy eh, bude následovat hlasování o jiných textech. Za pár minut hlasování začne a do té doby přerušíme jednání, aby kolegové eh, měli čas se usadit. Já vám všem zatím děkuji a děkuji vám také za to, že se nám podařilo rozpravu skončit v klidu, bez hluku a eh, děkuji i kolegům, kteří vystoupili v rozpravě.